Děkujeme za vaši podporu v úsilí vytváření rozvodných sítí, které jsou zapotřebí do roku 2020, ale i pro další období. Mnohokrát děkuji, paní komisařko, a chtěl bych také poděkovat panu zpravodaji Sosa Wagnerovi. A dalším bodem na našem pořadu jednání je zpráva pana de Rosa, sociální služby obecného zájmu a chtěl bych mu dát slovo na úvod, prosím. Děkuji Dobrý večer, pane předsedající. Tato zpráva se týká budoucnosti společenských služeb a snaží se navrhnout pragmatické nápady, jak zlepšit tyto služby a zajistit slušné pracovní podmínky. Konzultoval jsem široce s místními regionální samozprávami, občanskou společností, představiteli združení a bylo tam 185 pozměňovacích návrhů. Snažíme se zachovat integritu všech všech pozměňovacích návrhu a zprávy při zítřejším hlasování. Ehm, Navrhuje se eh, pracovní skupina na vysoké úrovni a to je pro mě základní. Můžeme, mm, nemusíme se vždy shodovat na principech, na způsobu výkladu práva, ale řešení jsou důležitá. Rovněž služby obecného zájmu by eh, měly být monitorovány touto skupinou a rovněž iniciativy například eh, Evropský rámec pro dobrovolnou, dobrovolné hlídání kvality. Jedná se nikoli pouze o ze společenského hlediska velice hodnotnou věc, ale rovněž i hospodářsky velice udržitelnou. Je tam 64 miliard zaměstnanců, například ve zdravotnictví, ve sociálních službách a průzkum ukazuje, že sociální služby jsou jednou z nejdůležitějších záležitostí, které zvyšují kvalitu života a um, zajišťují soudržnost jak společenskou, tak územní. Snažíme se eh, řešit problémy právní nejistoty, například eh, to, že se musí řešit obtíže s zadávání zakázek, eh, druhu pomoci, rovněž takzvané sociální hospodářské subjekty a mm, dodržování podmínek kvality například e, subdodavatelů a subsubdodavatelů a rovněž vzájemnostních e, podmínek. Svět se změnil od roku 2007. To byla poslední, poslední tehdy se naposledy řešila tato problematika v tomto parlamentu e, bohužel se zhroutily jakékoliv pokusy udržet hospodářský model. Náklady, eh, společenské náklady tohoto byly obrovské a v eh, důvodu, z důvodu znárodňování eh, banky, jež se nacházely v nedobré eh, situaci, utrpěli daňoví posplatníci a rovněž kráceny byly právě sociální služby a rovněž komunitární programy. A mm, my navrhujeme projektové obligace v této oblasti. Um, E, občané právě nyní potřebují lepší přístup ke kvalitním sociálním službám právě v době, kdy e, hospodářství a naše společenství potřebují kvalitu, aby byly peněžní prostředky využívány co nejlépe. Doufám, že zpráva bude zítra odhlasována a doufám, že občané dostanou ty služby, které si zaslouží. V závěru bych rád poděkovala všem, kteří se mnou spolupracovali, stínovým zpravodajům, e, mým spolupracovníkům v sekretariátě, všem, kteří byli ochotní se mnou zprávu konzultovat a rovněž těm, kteří přispěli k inovativním mm, nápadům a námětům, které doufám budou i v budoucnu využity. Děkuji, pane Darosa. Paní Bastos se hlásí. Prosím. Děkuji, pane předsedo. No, tato zpráva, o které hovoříme, je nesmírně důležitá vzhledem k významu sociálních služeb v každodenním životě evropských občanů sehrávají významnou úlohu pro sociální soudržnost, pro tvorbu pracovních míst a jako podporná opatření pro ekonomiku a zpráva pana de Rosy určitě vnáší nové světlo do této situace a zdůrazňuje také závazky komise v oblasti sociálních služeb a já bych chtěla poděkovat zpravodaji za jeho práci. Nás zejména znepokojuje to, že pravomoci v této oblasti jsou záležitostí členských států. A členské státy mají definovat, organizovat a financovat sociální služby v obecném zájmu. A mělo by dojít k harmonizaci legislativy na evropské úrovni, protože Realita se velmi liší v jednotlivých zemích. Když se podíváme na 27 členských států, například zdravotnické služby, sociální bydlení a podpora zaměstnanosti, jsou velmi odlišné, protože jsou to věci, které jsou úhelným kamenem těchto služeb. Děkuji, paní Deli. Děkuji, pane předsedo. Průřezové sociální nastavení a článek 14 Lisabonské smlouvy zaručují závazně sociální práva, zejména právo na přístup ke službám v obecném zájmu. A je na čase prokázat evropským občanům, že sociální Evropa funguje. Je třeba dát našim výdobytkům v sociální oblasti veškeré místo, které jim náleží uznat specifičnost těchto služeb z hlediska pravidla hospodářské soutěže s tím, že tyto služby mají místní zakotvení, které je silné a opírají se o subjekty sociálního hospodářství. Zpráva pane de Rossi je příležitostí potvrdit jednoduché, ale důrazné zásady, které mají velký smysl. Rovnost, univerzalita přístupu k těmto službám, které jsou kolektivně organizovány, které jsou faktorem blaha a sociálního pokroku. Paní komisařko, vy jste řekla, že na čase přejít ke konkrétnu. Ano, je to pravda a proto vám navrhuji v této rozpravě, abychom skutečně zdůraznili evropský legislativní nástroj pro tyto sociální služby obecného zájmu. A vyzývám vám, abyste odhlasovali alternativní usnesení předložené naší skupinou zelenými. Děkuji. Děkuji jako další pan Howitt. Pane předsedající, ono je správné, že tento Evropský parlament se snaží vše sám stanovit, aby nám Evropský soud nesnažil se nějakou tajnou agendou ubírat eh, práva evropských občanů. Já vítám závěry, že totiž eh, sociální práva mají vrch nad eh, právy hospodářské soutěže a rovněž eh, nesmíme připustit mm, nepřiměřené střihy do rozpočtu proti občanům a jejich sociálnímu životu. Správné podávání a přispí mm, eh, služby by měly být eh, v místě a hospodářská soutěž a veřejné zakázky by neměli vždy volit nejlevnější dodavatele. Doufám, že naše zpráva se bude těšit široké podpoře. Pane předsedající, etika eh, ve veřejných službách tímto způsobem má znovu místo v naší práci při přístupu Evropského parlamentu. Gratuluji zpravodaji a doufám, že všichni tuto zprávu budou správně respektovat a budou eh, hlasovat pro ní. Děkuji, pane Howitt, paní Figurejdu jako další. Děkuji. Nejdříve chci zúraznit eh, význam sociálních služeb, veřejných služeb jako takových. A to se týká také služeb obecného zájmu. Bez, ní, bez nich není sociální Evropy a sociálního začlenění. A proto říkáme, že je důležité změnit politiku liberalizace a místo toho podporovat skutečnou politiku sociálního pokroku, která bude zárukou obecné dostupnosti kvalitních veřejných služeb a musíme zejména věnovat pozornost eh, znevýhodněným skupinám a zaručit všem přístup k těmto službám obecného zájmu. Měli bychom ukončit liberalizaci a naléhavě vyhodnotit sociální důsledky, důsledky na život lidí. Liberalizace v zásadních oblastech, jako je doprava, energetika, vodohospodářství, pošta, telekomunikace, zdravotnictví, školství, sociální ochrana. A paní komisařko, takže vidíte, jaká je výzva před vámi. Děkuji, Děkuji pane předsedo. Jako zpravodaj stanoviska výboru REGI pro služby obecného zájmu chci poděkovat panu Derosovi. Ano, čelíme pilíři sociálního, sociálně tržního hospodářství, které hájíme v Evropě. Služby, sociální služby obecného zájmu hrávají klíčovou úlohu. A neměli bychom přijímat cokoliv jiného, než jsou minima v této oblasti. Máme významnou úlohu při poskytování těchto služeb A místní úřady musí být také zahrnuty do tohoto poskytování. Tyto služby představují záchranou síť pro ty nejvíce znevýhodněné, pro ty, kteří nemohou si sami dovolit tyto služby. Pro decentralizované země by mělo dojít k takovému průniku finančních prostředků, aby regionální a místní úřady mohly zaručit tyto služby obyvatelstvu. Děkuji a paní komisařka, děkuji pane předsedo. S velkým zájmem se sledovali rozpravu v Evropském parlamentu, kdy jste hovořili o eh, těchto službách eh, eh, veřejného zájmu a také o sociálních službách. Dohodli jsme se na tom, že sociální služby jsou velice důležité. Pomáhají lidem po celý život a pomáhají jim, aby se mohli účastnit života ve společnosti, aby mohli naplňovat svá práva. Takže komise souhlasí se s pravodajem, s Evropským parlamentem, že je zapotřebí zajistit přístup k přístupným eh, levným službám tohoto typu všem. Veřejné úřady, poskytovatelé služeb chtějí, aby vznikla evropská pravidla v této oblasti. Nicméně chtěli bychom zdůraznit, že státní pomoc a tržní pravidla mohou pomoci těmto orgánům, aby našli dobré eh, finance levné a účinné. Navíc věříme, že některé problémy, eh, které musí řešit zainteresované strany, vyplývají z nedostatku informací o platných evropských pravidlech. A z toho důvodu Evropská komise během posledních čtyř let eh, zajišťovala poskytování více informací a vysvětlování. A pochopitelně v tom budeme pokračovat. Komise také eh, se zaměřuje na pravidla v oblasti státních dotací a veřejných zakázek. Eh, co se týče státní pomoci, tak tato pravidla musí vzít v potaz specifičnost těchto služeb. Velice často je tady omezená konkurence tato iniciativa eh, bude součástí eh, přístupu s různými pohledy k veřejným službám a na to se chce komise eh, zařadit. Co se týče veřejných zakázek, zahájili jsme celoevropskou diskusi, jak zajistit flexibilitu, jak vysvětlit stávající pravidla a zároveň jak zaručit vysoce kvalitní služby. A jsem si jistá, že zajistíme velký pokrok právě v této oblasti. Také bych chtěla pohovořit eh, o otázkách, které zazněly na třetím fóru o těchto službách, především eh, pracovní skupina na vysoké úrovni, kde by byly nejrůznější aktéři jako rada, eh, sociální partneři, Evropský parlament, nejrůznější sociální organizace. Pochopitelně komise je vždy otevřená dialogu, jak aplikovat pravidla v těchto službách, tak jak tomu bylo v případě poslední veřejné diskuse. A na závěr potřebujeme také zajistit, aby takovýto dialog respektoval úlohu jednotlivých institucí, tak jak je zakotvená ve smlouvě, aby vedl ke konkrétním výsledkům. Myslíme si tedy, že je lepší, abychom vycházeli ze stávajících struktur. Komise je připravena hovořit podrobně o tom, jak takový dialog můžeme zorganizovat. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát, paní komisařko. A Chtěl bych také poděkovat našemu zpravodaji, panu Derosovi. Vážení kolegové, mám pro vás dobrou zprávu. Nyní se dostáváme k naší poslední zprávě a je to zpráva pana Kačmarka, zvyšování dopadu rozvojové politiky Evropské unie. Takže prosím,